a i ty budou připojeny k zápisu a zveřejněny v rámci um, tohoto říjnového zasedání. A přecházíme k pořadu jednání. Pro